Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Zahajuji odpolední zasedání výboru REGI pro dnešní den. A dnešní odpolední zasedání začneme hlasováním. Nejprve budeme hlasovat o zprávě o zaostávajících regionech Evropské unii. Naší zpravodajkou je paní Jufrida, Chcete k tomu něco říct, paní Jufrido? Ne, dobře. Dostali jsme dvě stanoviska k této zprávě, jedno z výboru Agri a jedno z výboru pro rybolov. Dále při hlasování zmíním něco k tomu stanovisku z výboru pro rybolov. A pokud už nemáme nic dalšího, můžeme jít rovnou na hlasování. A začneme pozměňovacím návrhem 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 5. Pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnut. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 7 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, takže budeme hlasovat o sedmičce s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. A teď jdeme na návrh číslo 12, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 14, pro, proti, zdrželi se, přijat. Nyní kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 20, pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 21, pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 22, pro, proti, zdrželi se. To prověříme, uvidíme, jak to půjde. Prověříme elektronicky návrh 22. The vote is open. Hlasování je zahájeno, omlouvám se. Forget. Zapomněla jsem. Hlasování je uzavřeno. Ne? Nefunguje to? V každém případě návrh byl zamítnut. Bez ohledu na to, jestli máme jeden hlas navíc či ne, takže návrh byl zamítnut. Návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 27 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne. Budeme hlasovat s ústním pozměňovacím návrhem 27 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis C. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijat. Návrh 30. Pro, proti, zdrželi se, Přijat. Kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijat. Návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Návrh 37. Ten je identický. Omlouvám se. Takže byl přijat. Návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis E. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 43. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 44. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 45. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 47. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 46 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, přijat. Agri, návrh E. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Agri G. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis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 proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 7a, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 7b, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 7c, pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 99, pro, proti, zdrželi se,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 114. Pro? Ne, omlouvám se, 15. Ten předchozí padá. 115. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 11a. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 121. Pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 122 pro, proti, zdrželi se, přijat. 123 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 128 pro, proti, zdrželi se, přijat. 129 padá, takže jdeme na kompromis 13. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 13a. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 13b. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 14, pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 143, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 15, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 15a, pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď návrh Agri 16 pro, proti, zdrželi se. To prověříme. Agri 16, elektronická kontrola, hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. A návrh padá. Takže jdeme na návrh 149 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne. 149 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijat. 154 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 18a pro, proti, zdrželi se přijat. V seznamech pro hlasování vidíte, že nebudeme hlasovat o návrzích z výboru pro rybolov, K naší zprávě bude připojeno celé stanovisko výboru pro rybolov, takže teď přejdeme na závěrečné hlasování. Závěrečné hlasování je zahájeno. The vote is closed. Hlasování je uzavřeno. A blahopřejeme. Report is adopted. Zpráva byla přijata. Our next Dále budeme hlasovat o zprávě paní Valiny o úloze regionu a měst v EU při provádění pařížské dohody z konference COP21. Není tady? Ne, tamhle je. Ne, dobře. Takže začneme rovnou hlasovat. A začneme pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijat. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Vidíme návrh 5, elektronické hlasování Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. A návrh byl přijat. Dobře. Teď jdeme na návrh 6. Druhá část. Protože jsme přijali návrh 5. Takže budeme hlasovat o druhé části návrhu 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Byl přijat. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Byl přijat. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď jdeme na návrh, na kompromis 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Jdeme na návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 34. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Návrh 35. Pro? Proti? Zdrželi se? To prověříme. Návrh 35. Elektronická kontrola. Hlasování je zahájeno. And the vote is closed. Hlasování je uzavřeno a návrh byl přijat. Ne, byl zamítnut, omlouvám se, zamítnut. Návrh je zamítnut. Návrh 36. Budeme hlasovat o návrhu 36. To je pro, proti, zdrželi se, Zamítnut. Chcete to prověřit? Dobře, prověříme návrh 36. Elektronická kontrola, hlasování je zahájeno. The vote is closed. Hlasování není uzavřeno a návrh byl přijat. Omlouvám se. Návrh 37. 38. Jdeme na 38, omlouvám se. Návrh 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Můžete hlasovat ještě jednou? Pro? Proti? Zdrželi se. Já myslím, že byl přijat. Chcete to prověřit? Dobře. 38. Elektronická kontrola, hlasujeme. Hlasování je uzavřeno a návrh byl přijat. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 45. Je to tak? 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. <clears throat> Návrh 46. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 54. Návrh 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Návrh 55, pro? Proti? Zdrželi se přijat. Návrh 56, pro? Omlouvám se. Ten padá. Padá. A 57 taky. Omlouvám se. Ano, ano. 57. Musíme hlasovat o návrhu 57. Kdo je pro? Návrh 57. Kdo je proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 13. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Návrh 65. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijat. Návrh 66. Kdo je pro, kdo je proti, Ne, 65 a 66. Ne. To tady mám a ty nejsou pokryty. So you're right, Mrs. Creo. Takže máte pravdu, paní Creo. Chyba je v mém seznamu. Dobře. Co to znamená? Budeme o něj hlasovat, pokud jsou v kompromisu? Okay, so I'm, I'm sorry. Dobře, omlouvám se. Máme to dnes zábavné při tom hlasování. Omlouvám se. Vrátíme se k návrhu 65. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijat. Teď 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijat. Teď 67. Kdo je pro? Kdo je proti, zdrželi se. Myslím, že byl přijat, prověříme to. 67. Elektronická kontrola, hlasování zahájeno. Hlasování je uzavřeno a návrh byl zamítnut. Návrh 68 padá.

proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 14. Chcete prověřit 70? 70, elektronická kontrola, 70 a hlasování zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Skvěle. Takže padá. Padá. Ano. Padá. Jdeme na kompromis 14. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 74. Návrh 74. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 75 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 76 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 76. Lepší je to prověřit 76. Elektronická kontrola, hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno a návrh byl přijat. Teď jdeme na kompromis 15. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď návrh 89. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnut. Návrh 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? Stejná situace. Bude zamítnut. Chcete to prověřit? 90. Návrh 90, elektronická kontrola, hlasování zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Byl přijat. Omlouvám se, moje chyba. Návrh 91 padá, pokud je přijat návrh 90. 92, návrh 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 93. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijat. Přijat. Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 25. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnut. Návrh 117. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 118. Pro, proti, zdrželi se, já myslím, že byl zamítnut. Proti. Zdrželi se. Přijat. A teď budeme hlasovat elektronicky o takto pozměněném návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Elektronicky o takto pozměněném návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. a končím hlasování. Návrh zprávy je schválen. Blahopřeji. A teď si budete moci zapamatovat tohle hlasování s těmi všemi mými přešlapy. A teď je před námi hlasování o návrhu stanoviska Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky přehled eh, růstu za rok 2018 eh, a já jsem předkladatelkou a začneme hned s hlasováním. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis. Ne, teď přejdeme k pozměňovacímu návrhu 7. Pro? Proti? Aha, já jsem si tady trošičku přehodila hlasovací seznamy, takže teď budeme hlasovat o kompromisu 2, ne o pozměňovacím návrhu 7. Takže kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď konečné hlasování. Ne, ještě 55, opravuje se předsedkyně 55, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď budeme hlasovat o návrhu zprávy jako takové. Zahajuji hlasování, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Stanovisko je schváleno. Děkuji vám. A poslední stanovisko, které je předmětem dnešního hlasování, je udělení absolutoria, implementaci Všeobecného rozpočtu Evropské unie za finanční rok 2016, oddíl 3, komise a výkonné agentury. A zpravodajem jsem já. Teď budeme hned hlasovat. Okay. Right. We go now to the... Takže kompromis jedna. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis dva. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis tři. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdržel se, Schváleno. Kompromis. Či pozměňovací návrh 21. 21. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 6. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 25. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 32 pro, 32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď budeme hlasovat o celém návrhu. Elektronicky hlasujeme a já zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Schválené stanovisko, děkuji. A děkuji vám za vaši dnešní trpělivost při hlasování. Tím jsme uzavřeli část našeho odpoledního zasedání věnovanou schvalování zpráv a před námi je další bod na pořadu jednání. Máme dnes před sebou výměnu názorů Thank you very much. Paní Ilianou Ivanovou, členkou Evropského účetního dvora, o práci Evropského účetního dvora v oblasti politiky soudržnosti. Už jste se setkali s paní Ivanovou a měli jsme to potěšení, že Účetní dvůr a jak je zvykem, tak dám nejprve prostor paní Ivanově pro uh, prezentaci a pak uh, začneme s koordinátory a postupně se k dotazům připojí i další. Máme čas až do 17 hodin na tento bod. Vážené poslankyně, vážení poslanci, je vždy potěšením být zde ve výboru REGI a děkuji vám, paní předsedkyně, za pozvání. My už jsme odloní dvůr, věnuje eh, eh, velkou část eh, právě problematice politiky soudržnosti, nejenom ve výroční zprávě, ale i ve zprávách o průběhu a výkonu. Je tady celá řada témat. Já se pokusila uh, eh, eh, slušitelnosti, druhá výkonnosti. Takže perform, eh, compliance a performance. Začneme s tím prvním tématem. Nevím, jestli slajdy fungují, jak mají. Zdá se, že ano. Takže tady velice jednoduchá grafika ukazuje vývoj této úrovně, ale pokud bych se měla vrátit o nějakých deset let zpátky, tak eh, to byla eh, dvoumístná eh, cifra ta chybovost, míra chybovosti byla v nějakých letech 2006-2007 v tom 4,8% v roce 2016. Stále ještě asi musím říct, že to je snad eh, těch, eh, tato úroveň 2%, která je eh, tím Prahem. Takže toto je jedna z oblastí společně se zemědělstvím. Znamená nutně plítvání a nebo E, podvody. Mohou to být chyby v administrativní části těch projektů či e, politik, mohou to být e, maličkosti, špatně uvedené datum, špatně uvedené datum. V naší průsvice jsem se snažila stručně představit ty nejobvyklejší důvody, ty nejobvyklejší typy chyb, které v průběhu let se objevují, někdy se mění, někdy je to třeba eh, právě to zadávání. Eh, takže 42 jsou, je procento eh, závažných chyb v zadávání zakázek. Vždycky je to eh, v té první trojce, tedy je to 30%, jak vidíte, a projekty, které eh, nejsou, nena, nejsou nárokovatelné. Kontrolujeme ty transakce, tak 135 transakcí z 1427 šly cestou zjednodušování a u těch transakcí, kde, jak vidíte, jsou, ty, jsou využity takzvané simplified, eh, méně eh, odolné vůči chybám než, eh, než proplácení nákladů. V dalším slajdu bych vám ráda ukázala ještě něco, několik eh, aspektů něčeho, co se eh, budeme snažit změnit v naší práci v následujícím roce a to eh, hodnocení regulérnosti, legálnosti transakcí, ale jak nepochybně víte, tak eh, byly eh, do právního rámce politiky soudržnosti na rok 2020 zavedeny nové prvky, takzvaná R, 20% eh, účtu a nákladu. Takže my se tady pokusíme posunout z toho tradičního přístupu, který jsme využívali při hodnocení nepřesností a chyb, a e, víc se začneme spolehat na práci těch ostatních. Jinými slovy, my prostě kontrolují, pokud jim budeme moci, e, pokud jim budeme moci věřit, tak e, vlastně se celá ta naše na práce posune a budeme pouze hodnotit kontroly, které budou provádět jiní. Už celou řadu let jsme byli a také se to odrazilo pozitivně a e, to budeme moci dělat i do mnohem větších podrobností. Snižování administrativní zátěže pro příjemce, to je velmi důležité. Velmi často slyšíme, že prostě e, jeden jediný e, příjem velkou administrativní zátěž, takže s tímto novým přístupem nepochybně pomůžeme i příjemcům. Takže velmi stručně asi tolik k těm aspektům compliance, eh, to znamená eh, té, eh, toho dodržování pravidel. A jak víme, ten výkon, efektivita, to je důležité téma, které diskutujeme posledních několik let. A opravdu jde o něco, co by mělo být součástí té nové kultury v nadcházejícím víceletém finančním rámci. Měli bychom se hodně, hodně e, snažit e, prokazovat výsledky, e, spoléhat na, tom, na ten nový rámec, víceletý finanční rámec a jeho prvky. Tady se snažím takovou zrychlenou formou představit ceny, jaké z těch projektů e, dosahují svých cílů plně, částečně či vůbec ne. Vidíte tady konkrétní údaje, 58% e, v cíle v souladu s operačními programy a samozřejmě zajímalo nás, zdali ten projekt dosáhl svých cílů. A v průběhu let vidíme, že dochází na konkrétním tématu, na konkrétním cíli, kde, dejme tomu, se hodnotí dopravní politika, infrastruktura, eh, ale i další kolegové z Senátu 2. Takže eh, pro rok 2018 dvě velké priority. Je to revize té Eh, prezentovat výsledky práce a pak jsou tady další věci, ne všechny jsou relevantní pro výbor REGI, ale myslím si, že partnerství soukromého a veřejného sektoru, lepší legislativa, absorpční kapacita, to je také brzy na tapetě. E, jsou to té... A ještě něco, co se netýká e, přímo tohoto e, tématu, ale můj kolega Jan Gregoris v jiném výboru předkládá stanovisko, které e, soudní dvůr vydal k budoucímu finančnímu rámci. Je to něco, co bylo. E, jaké jsou hlavní věci v tomto e, informačním dokumentu? Za prvé jde Eh, o to skutečně dobře definovat eh, evropskou přidanou hodnotu. To je něco, co představuje takové to jedno z těch hlavních sdělení. To vidíte velmi stručně schrnuto, jaká jsou ta hlavní sdělení. A samozřejmě tento dokument je tak dalšího období a e, nového přístupu a zase je to dobrá příležitost se o tom novém přístupu dozvědět více podrobností. Děkuji vám za pozornost. We'll use the, the opportunity to invite your colleagues uh, for some of the special reports prepared by the Court of Auditors. And um, of course, thank you for reminding us for these uh, documents published on the website of the Court of Auditors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 And there they, they support the, uh, the, the, the, big, the big projects, especially in the, in the former period. When I, when I saw this, this um, the presentation, there was... The... Když jsem tady viděl tuto prezentaci, tak uh, uh, to bylo vidět, jak uh, to funguje. Na jedné straně to pomáhá členským státům být připraveni na velké projekty, na druhé straně to kontroluje Eh, velké projekty a eh, byro se stále rozrůstalo v počtu pracovníků. Počet projektů klesal. Já tady mám eh, tady počet pracovníků, který narůstá a počet projektů, který klesá. Nevím, kde bych se na to měl zeptat, asi v Evropské komisi. Musíme se rozhodnout, zda máme pokračovat v projektu Jaspers, zda, ho, zda mu poskytovat technickou e, podporu. Zejména je to otázka pro nové členské státy. A když to přináší tak málo, a to se ukazuje tady v, tomto, v této zprávě, kde je tady otazník e, o e, cílech i účinku tady, pokud já to takto vidím, nejde tady o nějakou selekci. Můžete nám něco k tomu říci, eh, k této zprávě, pokud jste o tom informována? Čili mám jinak eh, velmi dobrý pocit, ale mám to informace si velice cením. A eh, také ta otázka, kde byla použita, použita metoda zjednodušení kontroly nákladů. To ukazuje, že e, to, co jsme udělali v procesu Omnibus pro politiku soudržnosti v rámci e, zjednodušení, je velice dobrý postup. Také jsme zjistili, že chybovost v politice soudržnosti závisí na tom velice složitém byrokratickém systému pravidel, který máme. A my doufáme, že se stejnou vysokou kvalitou eh, v budoucnu, ale i se zjednodušením postupem budeme moci výrazně snížit eh, chybovost eh, které jsme se dopouštěli v politice soudržnosti. A to je informace nejen pro lidi, kteří se zabývají touto otázkou byrokracie, ale je to důležité také pro ty, kdo čtou tisk například v Německu, že Eh, stovky milionů eur eh, se ztrácí v politice soudržnosti. A mám jednu otázku, možná jsem vám špatně rozuměla. Vy jste v jedné chvíli řekla, že byly chyby v některých partnerských dohodách. Můžete to vysvětlit? Protože já si nedovedu představit, Eh, tedy v tom eh, partnerství eh, veřejného a soukromého sektoru. Ale možná to bylo nedorozumění, protože já si nedovedu představit, co to má co do společného s účetním dvorem. Děkuji. Děkuji. Pan Tomašič, nebo paní Tomašič? Ne? Nevidím tady další koordinátory tak budeme pokračovat eh, se členy výboru Regi pan Buda. Děkuji, děkuji vám za tuto prezentaci. Minulý týden byl Terkisový týden, se říká v Rumunsku. Eh, jsou i zemědělci, kteří mi řekli, že velice často museli Eh, zemědělci, eh, kteří žádali o podporu z evropských fondů a eh, o rok později se změnila legislativa a oni naopak v případě bylo rozhodnuto jej určitým způsobem a v druhém případě opačně. Když tedy interpretujeme finanční pomoci z Evropské unie, když například v Polsku stačí jenom pár stránek je zapotřebí lepší koordinace z Bruselu, tři podmíněnosti, které jsou definovány z Bruselu. A je tady obrovská obava ze strany rumunských subjektů, že se dopustí nějaké chyby. Děkuji za tuto prezentaci. My můžeme opět vidět, že Nejvíce chyb je ve veřejných zakázkách a také v otázce způsobilosti eh, příjemců. Ale právě veřejné zakázky jsou důležitá otázka. Já bych tady, nebo je to spíše na úrovni toho veřejného sektoru, kde dochází k chybám, eh, protože vlastně obě tyto strany musí respektovat pravidla veřejných zakázek. Eh, takže pokud je to spíše na straně těch eh, soukromých, tak asi eh, čemu říkáte aspekty výkonu, eh, protože tady není dostatek ukazatelů, vhodných ukazatelů. Když říkáte vhodné ukazatele, znamená to, že ty ukazatele jsou příliš optimistické, nereálné, že prostě nejsou, neexistují ty ukazatele. A ještě další otázka. E, ty překročení nákladů, to je věc, která může být velice nebezpečná, pokud e, je to spojeno s veřejnými zakázkami. Máte nějaké podrobnosti o těchto aspektech? E, to by mě opravdu zajímalo, jaké jsou vlastně tady ty situace. Děkuji. To jsou tedy otázky z našeho seznamu řečníků a dávám slovo paní a děkuji vám za zajímavé otázky. Já se pokusím odpovědět v tom pořadí, jak byly položeny. Pan Van Nistelrooy, děkuji vám za otázky i za to pozitivní ohodnocení cílu, že se to stále zlepšuje, že se tady ukazují výsledky dopadů politiky soudržnosti. Já s vámi plně souhlasím, že to je dobrá výkonnost, která zbuzuje důvěru. Otázka zjednodušení taktéž. Pokud jde o zpráva o projektu Jaspers, to eh, zpracovával náš kolega, se kterým, myslím, jste, můžete být v kontaktu a dostat eh, další informace. Ta jeho zpráva je dost kritická a on doporučuje komisi celou řadu konkrétních akcí eh, kontrolu v oblasti strategického plánování Jasperse a jak do, provádět také takzvaný face out, když už bylo dosaženo cílů, také otázka Eh, nezávislého posouzení projektu Jaspers, kde byla nějaká doporučení od poradců, dále zaměřit podporu Jaspers eh, a udržet eh, se právě v oblasti poradenství. Eh, také otázka mm, časového průběhu použití projektu Jasper. Myslím, že právě tento kolega, který byl součástí toho eh, hodnotícího týmu, může odpovědět podrobněji. Dále tady paní kolegyně, opravdu, jak jste řekla, ta chybovost se snižuje a také varianta Eh, zjednodušených nákladů se ukázala být, se používá mm, ta varianta zjednodušených nákladů. Tam vidíme, že prakticky nedochází k chybám. To ukazuje, že když je tato varianta použitá, tak je účinek eh, odlišný a komplikovaný systém eh, pravidel je samozřejmě Um, už deset asi let se diskutuje o tomto problému. Je tady skupina na vysoké úrovni a také eh, v účetním dvoře zpracováváme eh, text, který posuzuje vše, co bylo eh, uděláno v této oblasti, abychom vám pomohli dospět k lepším rozhodnutím. A já bych tady chtěla uvést, důležitost eh, měření těch správných věcí, té partnerské dohody. Eh, vy se tomu rozuměli jako mm, partnerství veřejného a soukromého sektoru eh, nebo zda jde o partnerské dohody v jiném slova smyslu, ale existuje zpráva, která již byla zveřejněna účetním dvorem a je velice důležitá, protože se zabývá otázkou zjednodušení eh, toho, že někdy je příliš mnoho eh, aspektů, které zatěžují celý ten řetězec. A to nejenom toho, eh, kdo je příjemce, ale také těch, kdo věci kontrolují, měří a podobně. A my vidíme, že tisíce ukazatelů byly vytvořeny na regionální úrovni, na všech možných úrovních, které si můžete eh, představit, se eh, věří mnoho věcí a to někdy i takové věci, které eh, není potřeba měřit. V konec konců je těžké ehm, z toho i vyvodit smysluplné závěry po tolika všech možných informacích. Čili my právě doporučujeme ve zprávě, aby se již nepoužívaly ukazatele, které nejsou nezbytné něco, změ, něco ty ukazatele měří, ale konec konců nemají eh, nějakou vypovídající hodnotu pro změření výkonnosti. Chtěli bychom právě ukázat, že je tady rozdíl mezi měřením eh, výsledků a měřením toho objemu. Co potřebujeme měřit? To je <clears throat> zásadní otázka. Když změříte silničným výsledkem, Eh, když eh, po postavení té silnice zjistíte, že došlo ke snížení emisí CO2 a ke snížení počtu zácp, no tak to je výsledek. Ne, ne ten produkt samotný, což je ten asfalt, který byl eh, položen. O letištích byly některá letiště, která byla postavená, ale nebyla v podstatě opravdu využívána ke svému účelu. To je velmi krásný příklad. Eh, pane Budo, mě mrzí, že si myslíte, že mnoho kontrol a mnoho auditů celý proces velice stěžuje a to já uznávám. A já jsem to také řekla v úvodním slově, že to je jeden z důvodů, proč také chceme změnit eh, náš přístup, eh, naše hodnocení. To je ten pilotní prověřit práci druhých, tak eh, ty kontroly eh, mohou být méně početné. A na druhé straně nemůžeme tu kontrolu úplně eh, zrušit, protože jsme odpovědní evropským daňovým poplatníkům a není dobrý. Další otázka tady se týkala chybovosti ve veřejných zakázkách. My nerozlišujeme ty chyby eh, podle toho, zda šlo o tu soukromou složku nebo o tu veřejnou složku v těch veřejných zakázkách. Eh, testovat eh, ten soukromý subjekt nebo ten veřejný orgán. Nemáme tady konkrétně zvláštní část zprávy o veřejných zakázkách. Lepřečeno je tady zpráva, která je pět let stará a mohla bych tady říci soukromých a veřejných eh, příjemců. A pokud jde o ty ukazatele, tak to se, myslím, už eh, probrala. Děkuji. Děkuji. Pan Buda ještě žádá krátce o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ne, já jsem neříkal, že účetní dvůr je hlavní nepřítel. A nemám na mysli účetní dvůr v Bruselu. Chci říct, že to, co se dělá v Bruselu, takže otázku mám a tu otázku často dostávám a nikdy jsem nedostal odpověď. Proč jsou ty postupy natolik odlišné v jednotlivých členských státech, pokud je o absorpci? Tuhle otázku často dostávám. Polsku máte. Proč to tak je? A proto to říkám. V Bruselu se musí něco udělat. Je potřeba konečně zjednodušit absorpci. Ty rozdíly jsou tak obrovské. Lidé jezdí po Evropě, vědí, že se v jednotlivých zemích věci liší. A působí to obrovské frustrace, stíly, Znamená to, že lidé mají výhrady, je to pochopitelné. Dobře. Mnohokrát děkuji. Já s vámi naprosto souhlasím. Proč jsou ty absorpce tak těžké? Já myslím, že pokud jste zatím nenašel odpověď, asi vám ji teď za minutu nedám, ale možná najdeme nějakou částečnou odpověď v chystané zprávě o absorpci, protože v příštích měsících zveřejníme vyzradit, které to budou ale jakmile bude zpráva veřejná, doufám, že tam najdete nějaké odpovědi. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Ivanová. Víc otázek už nemáme, což je podle mě známka vysoké. My jsme tolik otázek. Teď eh, pravidelná komunikace vytváří tuto míru důvěry, takže mnohokrát děkuji. Děkuji za prezentaci a děkuji za odpověď na otázky budeme i nadále spolupracovat s účetním dvorem. Mnohokrát děkuji. A teď v pět hodin. Přijďte prosím zpět do sálu v pět hodin. Děkuji.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 Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Po krátké přestávce je mi potěšením přivítat našeho hosta, pana Dombrovskise, místo předsedu Evropské komise pro euro a sociální dialog, který je také odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů. Naše výměna názorů se bude týkat zejména strukturálních reform a programů na jejich podporu a také jejich implementace. Možná si vzpomínáte, že výbor REGI měl na starosti legislativní část při třizování těchto programů. My pravidelně dostáváme informace o dalším vývoji programu od komise. Mnohokrát děkujeme za podrobné informace. A koncem loňského roku Evropská komise předložila legislativní návrhy k posílení ekonomické a měnové unie. Jedním z těchto legislativních návrhů, za které nese odpovědnost náš výbor, je pokus posílit SRSP navýšením rozpočtu pro tento program a tím, že se doplní nový program na podporu zbližování eurozóny. Dnes máme možnost o všech těchto věcech diskutovat s panem Domrovskisem a abychom nestráceli čas, já mu předám slovo. Potom proběhne diskuze s členy výboru Regi. Prosím, pane komisaři. Vážení poslanci, především děkuji za toto pozvání a za možnost projednat programy na podporu strukturálních reform. Jsou to programy na podporu návrhu, vývoje a implementace reform a k posílení účinnějšího a efektivnějšího využití prostředků EU a strukturálních fondů. Strukturální reformy jsou zásadní pro soudržnost, zbližování a inkluzivní růst. Zkušenosti ukazují, že ambiciozní reformy modernizují ekonomiku, posilují konkurenceschopnost, povzbuzují investice, pomáhají vytvářet pracovní místa a navyšují standardy. Pomáhají také omezit rozdíly a strukturální nerovnováhu mezi zeměmi a regiony EU. SRSP přispívá k těmto snahám zvlášť tím, že posiluje institucionální a administrativní mezi zeměmi a regiony EU. SRSP přispívá k těmto snahám zvlášť tím, že posiluje institucionální a administrativní kapacity členských států. Vysoce kvalitní spolehlivé veřejné služby a právní jistota a také administrativní reformy, které zlepšují efektivitu a účinnost veřejné zprávy, jsou důležité faktory, které jsou základem ekonomické a sociální soudržnosti. Strukturální reformy nejenom vytvářejí prostředí, které je příznivé pro investice, růst a vytváření pracovních míst, ale mohou také evropským ekonomikám pomáhat eh, vypořádat se se šoky a, jak už jsem říkala, přispívají k ekonomické a sociální soudržnosti. A proto jsou strukturální reformy také významným stavebním blokem pro odolnější tovat a také efektivně. Členské státy často musí překonat výzvy, které se týkají institucionálních a administrativních kapacit. A tady může pomoct program na podporu strukturálních reformem a členské státy to také uznávají. Ještě před schválením programu SRSP jsme více než 20 projektů a téměř polovina už byla dokončena. Zbývají ještě dlouhodobé projekty. Například v rámci přípravných akcí se poskytuje podpora slovenským orgánům k posílení efektivity omezení špatných půjček v sektoru malých a středních podniků. Pokud je o což je čtyřikrát víc, než byl rozpočet za rok 2017. Na letošní rok 24 členských států předložilo 444 žádostí. Hodnota je 152 milionů eur, což je pětkrát víc než rozpočet, který je k dispozici. Na základě kritérií v koordinaci s dalšími útvary komise a s členskými státy že se nic nepřekrývá a nefinancuje dvakrát. 9 všech projektů se týká podpory reform v oblasti zprávy a veřejné administrativy, 18 pokud je o příjmy a veřejnou finanční zprávu. Kromě toho ten program hodně přispívá ke konzistentní implementaci evropských politik. Asi 19 všech projektů přizpůsobení a k implementaci priorit EU, což je kapitolová unie nebo energetická unie, implementace práva unie. Přestože SRSP běží teprve 9 měsíců, komisi se podařilo začít poskytovat podporu v terénu, jak bylo přislíbeno, už na podze také podporu pro jejich konkrétní potřeby. Kromě toho podporné aktivity mají významný přeshraniční a regionální rozměr. Například podporují Estonsko, Litvo a Lotyšsko k vylepšení regionu s přizpůsobením podpory pro stát další. V této souvislosti podporujeme také spolupráci mezi zeměmi. Je to třeba případ zdravotnictví, kdy pomáháme členským státům zavést opatření, která se týkají implementace doporučení pro jednotlivé země s výhledem na eh, efektivní a účinnou zdravotní péči. Například na Slovensku poskytujeme podporu na pomoc rozvoje většího potenciálu při identifikaci investičních projektů, které mohou spojit eh, nástroje Evropské, jako e je Fond pro strategické investice, s národními finančními nástroji a se strukturálními fondy. V Litvě pomáháme zpracovat strategickou cestovní. Zatím jsme nepřijali finanční rozhodnutí pro tento rok, ale už vám mohu říct, že řada projektů bude mít za cíl podpořit implementaci Evropského strukturálního investičního fondu, urychlit absorpci a vylepšit kapacitu pro nastavení finančních nástrojů. ENU a celkový zájem přesahují finanční zdroje, které jsou teď k dispozici. Jsou nutné zdroje, abychom podpořili i ty členské státy, které chtějí přijmout euro, abychom jim pomohli v procesu skutečné konvergence a při rozvoji odolnějších sociálních struktur, zvýšení rozpočtu SRSP a vytvoření sítě, která podpoří přechod na euro. Takže celkově pro všechny tyto účely navrhujeme, abychom posílili SRSP dalšími 18 miliony eur z rozpočtu EU do roku 2020. Členské státy vybízívají k tomu, aby využívali možnosti podle článku 11 nařízení o SRSP a převedli část zdrojů z technické pomoci podle eh, fondu ESI na SRSP. Já věřím, že Evropský parlament bude schopen náš návrh podpořit. Mnohokrát děkuji. Nicméně začneme zástupci politických frakcí. Pan Novakov za ELS. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Neprve bych vám chtěl poblahopřát protože jste si vyšetřil čas na to, abyste přišel k nám a řekl nám něco o SRS, možnost pro členské státy. A kdybych musel udělat nějakou paralelu s dalšími novými produkty, je to jako nový smartphone. Někomu se bude lepší možnost je pro nás vyslechnout si zákazníky, v našem případě členské státy. Já tedy myslím, že na základě této zpětné vazby, titul. Takže Protože jsme zjistili tento nedostatek v tomto produktu, pokud je o financování, díky vašim neunavným snahám ve vztahu k mnoha členským státům, které už teď projevují zájem o tento program, ale stejně jsme začali příslibem pro členské státy, pokud je o tu výkonnostní rezervu. Teď se ten příští výboru ale poslouchala jsem teď kolegy z rozpočtového výboru, ty možnosti využít nástroj flexibility nejsou moc dobré. Překvapilo mě, A pokud komise může říct, že je pravda, že máme nějak... A také mě překvapilo, že už se účastní 24 členských států. Slyšela jsem, že dokonce i Německo. Dobře. No, možné na základě nástroje flexibility. Protože není možné, abychom to sebrali eh, z politiky soudržnosti. Na základě starého nařízení mohou navrhnout také projekty reform, které směřují k při... Myslím, že není naším úkolem dělat eh, dobré PR panu Junkrovi. To není úkol parlamentu. Je členské státy na eurozónu a máme už teď možnost strukturální reform v SRSP. Už se to dělá. Fondů potřebují regionální e, organizace a my jsme velmi podrobně diskutovali, když se e, zavádělo SRSP, jak budou řešeny případné konflikty mezi národní úrovní, které budou zodpovědny za implementaci SRSP a tou regionální úrovní. E, co se řešeny případné konflikty mezi národní úrovní, které budou zodpovědny za implementaci SRSP SRSP, a tou regionální úrovní, eh, co se týče toho financování. Eh, vidíte tady možnost nějakých eh, nebezpečí nějakých konfliktů a jak zajistit, aby tady nebylo. Nám tady v tomto výboru hodně jde o to, aby toto bylo zajištěno. Možná, že to, co se teď navrhováno, je také něčím, co by mohlo vytvořit určité problémy s tím novým nástrojem pro prosazování reformy programy, o kterém se teď hovoří, a jak vlastně tento nástroj a ta... E, Thank you very much. If there are not... Děkuji. Pokud tady už nejsou žádné další otázky nebo návrhy, tak myslím, že mohu dát tady pana e, místopředsedovi slovo, aby odpověděl. E, ano, děkuji vám, vážení poslanci a poslankyně, za všechny otázky i za komentáře a doufám, podpory strukturálních reform. Je tady několik eh, samostatných návrhů, které 2020 a tady jsou také nastěněny různé varianty v našem sdělení o víceletém finančním rámci. Já eh, se budu věnovat těmto tématům eh, a samozřejmě tedy otázce SRSP. To je věc, za kterou já v komisi především odpovídám. Pak jsou tady další komisaři, eh, kteří se věnují jiným, se přímo spojuje s RSSP a s naším návrhem Eh, zvýšit eh, nebo zvětšit jeho objem. Já myslím, že je jasné, že také vidíme, že tady je potřeba členských států a eh, tato potřeba několikrát převis taktéž, takže je potřeba takové podpory. Pak je tady otázka, odkud pochází ty peníze. A my právě navrhujeme využít eh, nástroj Flexibility 2020. Pak je tady otázka na celkový objem rozpočtu. My si stále myslíme,